Thank you. Dámy a pánové, nyní pokračujeme v přerušeném schůzi a mohu vás informovat o tom, že hlasování k poslednímu bodu jednání proběhne zítra ve 12 hodin. Ještě než dojdu k dalšímu bodu pořadu jednání, mám ještě dvě sdělení pro vás. První podle článku 216.4 eh, jednacího řádu bylo, nebyla podán žádný návrh eh, hlasování dnešnímu dní, takže tímto je zpráva přijata. Za druhé chci pozornit na to, že podle článku článku 87 až